Dear colleagues, let us begin. Uh, may I begin by uh, announcing the coordinator's decision from uh, tomorrow. Dovolte mi začít tím, že oznámím rozhodnutí několik rozhodnutí, několik rozhodnutí um, koordinátorů ze včerejška. Pokud je o jmenování zpravodajů, koordinátoři rozhodli o jmenování pana Chrysomomos jakožto zpravodaje o za prvé rozhodnutí rady o přistoupení Evropské unie k úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu a za druhé také stanovisko k dodatečným protokolům k této úmluvě. Za druhé, koordinátoři se rozhodli, že nevypracují stanovisko na žádost výboru AFKO o evropských politických stranách a pro výbor EKON o povinné automatické výměně informací v oblasti zdanění v návaznosti na přeshraniční režimy. Konečně koordinátoři také rozhodli o vypracování dopisu předsedovi parlamentu, pokud jde o práci tým, zvláštního týmu, pro, který řeší subsidiaritu. Jde o to, aby fungoval efektivně. Konečně také rozhodli o stávajícím o tom, že bude pozván že výkonný ředitel i po na některé z dalších zasedání, a to předtím, než mu vyprší mandát, nejpozději tedy do dubna 2018. A nyní budeme pokračovat s hlasováním. Hlasujeme ke zprávě pana Zvěvky pokud jde o uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželstvích a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Pozměňovací návrh 93 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato, 8 a 9 pro, proti, zdržel se přijato, 86, promiňte, 96 pro, proti, zdržel se přijato. 98 pro, proti, zdržel se přijato, 99 ne, 100 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato, 102 Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nemusíme tedy kontrolovat. 103 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdržel se přijato. Sto devět pro, proti, zdržel se přijato. Petý 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 112 pro, proti, zdržel se, přijato. Pety 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdržel se, přijato. 117 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme. 117. Máme jeden nebo dva hlasy navíc. Končíme hlasování. Přijato. 120. Kdo je pro? Proti? 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pety 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 121 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 139 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 145 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, ověříme si. Máme o jednu hlasovací kartu víc. Nyní je to v pořádku. Nyní už jen víme, že máme tedy to, ten správný počet, nevíme, jestli to bylo EPP. Nyní to je tedy v pořádku. Sto čtyřicet pět bylo přijato 18 hlasy ku sedmi. Osmnáct pro. Přijato. 146 pro, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Ty 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, Ověříme ještě. Přijato. 17 pro, proti, zdržel se přijato. 172 pro, proti, zdržel se přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 22 pro, proti, zdržel se, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 174 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 175. Budeme muset ověřit. Zamítnuto. 176 pro, proti, zdržel se přijato, 177 pro, proti, zdržel se přijato, 178 pro, proti, zdržel se přijato, 179 pro, proti, Ověříme. 179. Přijato. 180 pro, proti, zdržel se přijato. Sto osmdesát jedna staženo. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržel se přijato. 188 pro, proti, zdržel se přijato. 24 pro, proti, zdržel se přijato. 24 takže není třeba ověřit. 189 a 28 pro, proti, zdržel se přijato. 190 pro, proti, zdržel se přijato. 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se přijato. 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pety 1 pro, proti, zdržel se přijato. 30 pro, proti, zdržel se přijato, 31 pro, proti, zdržel se přijato, 33 pro, proti, zdržel se přijato, 34 pro, proti, zdržel se přijato, 40 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, držel se, přijato. 47 pro, proti, držel se, přijato. 45 pro, proti. Můžu si ověřit 45. Zamítnuto. 42 a 46 současně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 49 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 46 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pety 5 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželo se, přijato. 56 a 57 pro, proti, zdrželo se, přijato. 4 pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržel se přijato, pro, proti, zdržel se přijato, Petý devět pro, proti, zdržel se přijato, 67 pro, proti, zdržel se přijato, 68 pro, proti, ještě ověříme. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Přijato. Sedmdesát tři pro, proti, zdržel se, přijato. Petý deset pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76 a 11. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 77 pro, proti, zdržel se. Přijato. Pety 12 pro, proti, zdržel se. Ještě ověříme. Pety 12. Zamítnuto. 80. 80 pro, proti, zdržel se, přijato. 82 pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme. Já se omlouvám, bylo mi řečeno, že k tomuto jsme neměli hlasovat k 82, vzhledem k tomu, že to, to není kompatibilní s 80 a 12. Takže hlasujeme k 83. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 84. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se přijato. Pety 13, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se přijato. 5, 88 a 89 společně pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní budeme elektronicky hlasovat k celému návrhu. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji eh, panu Zvěvkovi. A tohle bylo jenom takové ohřívací kolečko před dalším hlasováním. We are voting on, on... Budeme hlasovat o zprávě Těmo Velkena o pravidlech pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy. Začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? A radši si to ověřím, abychom měli jistotu. A bylo to schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti. Tak si to ještě ověříme. A je to schváleno. Je to stejná většina, 13-12. Já jsem omylem vole, hlasovala pro. Já jsem hlas, chtěla hlasovat proti. Hlasovala jsem omylem pro, chtěla jsem hlasovat proti. Proti. Je to pozdě. Bohužel jste hlasovala příliš pozdě. Takže kod 16, kde je pro? Pan Lobroto. Při dřívějším zasedání výboru jeden z mých pozměňovacích návrhů byl odhlasován a někdo požádal o opětované hlasování a bylo to zamítnuto tak se divím, že toto pravidlo není uplatněno a řada z nás si, vzpomen, si vzpomene na to, co se tehdy stalo. Takže to je vážný problém. Právní pravidla se liší podle příslušnosti toho, o jehož pozměňovacím návrhu se jedná. Tak si to ověříme. Kompromis 2. Tak budeme hlasovat znovu. Budeme hlasovat znovu. Elektronicky prosím. Dobře, tak v tom případě to bylo zamítnuto. Takže teď hlasujeme o 193, 194, 195 a 192 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To si musíme ověřit. tři hlasy schází. Ještě jeden. Uzavírám hlasování. A je to zamítnuto. 197, kdo je pro? Kdo je proti? sedm jsme v té šedé části dokumentu. Jsme v šedém pásmu. Po kompromisu 2 je šedá část, kde je pro 197, kde je proti. Nevidím, že by někdo zvedal ruku, takže elektronicky z toho věříme. A bylo to zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sto devadesát osm, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověřujeme. Ještě jeden. A bylo to zamítnuto. 202, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. To bylo úplně jasné. 11, kdo je pro? Proti? To si ověříme. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale musíme mít jistotu. Ano, zamítnuto. 199, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 200, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 201, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 203, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, zdržel se, ale to si musíme ověřit. Zamítnuto. 17, kde pro? Kde proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? To také musíme ověřit. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ano, bylo to zamítnuto. Alternativní kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdá se, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Kolegové, takže to bylo schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ještě jednou to ověříme. Myslíte, to bylo jasně zamítnuto? Dobře, zamítnuto. Tím se dostáváme Alternativa B. Alternativa B, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? A teď hlasujeme o, o alternativním kompromisu C. Kdo, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pan předseda se omlouvá. Kolegové, spletl jsem se. Musíme hlasovat o šedé zóně opět. Takže pozměňovací návrh hlasujeme, hlasujeme 222, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 220 a 219, kdo je pro, proti, zamítnuto, 221, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobrá. Ověřujeme 221. A bylo to zamítnuto. A teď 2, 2, 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A kompromis D, alternativní kompromis D, kdo je pro, proti. A ověříme to, abychom měli jistotu. Ještě jeden hlas a bylo to schváleno. Dva, šest, pět. Kdo je pro? Je to asi o tři stránky dále. Máte to všichni? Ještě ne. 265. Pozměňovací návrh 265. Článek 2, odstavec 2b. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. 269, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Alternativní kompromis E, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Ale musíme to ověřit. Ověřujeme alternativní kompromis E. Bylo to schváleno. Takže kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 304. 304, 305 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 310. Kdo je pro? Proti? Ověříme 310, prosím. Bylo to zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Alternativní kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? A radši si to ověříme, ale myslím si, že to bylo schváleno. Ano. Bylo to schváleno. 318. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 320 až ITRE 35. Kdo je pro? Proti? Musíme to ještě jednou věřit. Schváleno. 327 staženo, 328 a 20 kul 28, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno 23, kdo je pro? To je proti. Zdržel se zamítnuto 329, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno 330, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 331 a 32, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Alternativní kompromis G, kde pro, proti, Schváleno. ITRE 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 10. Alternativní kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. ITRE 4. Kdo je pro? Ano, děkuji. Takže 26, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 27, kde pro? Kde proti? Zdržel se? Zamítnuto. I 3, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 1, kde pro? Proti? Zdržel se?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 proti, zdržel se, zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32, proti, ověříme 32. Bylo to zamítnuto. 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Alternativní kompromis H. Alternativa H, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže přecházíme k alternativě I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Padesát tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 54. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 13. 13. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kult 5 musíme prohlasovat to šedé, takže kult 5. Proti. Držel se. Ověříme to. A bylo to zamítnuto. 58. 58 až po 59. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Zamítnuto. 8. Kde proti? Zdržel se. Zamítnuto. 60. Kde pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 61. Kde pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Alternativa je, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15 odpadá. A teď jsme na alternativě K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Alternativa L, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Alternativa M, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověřujeme alternativu M. Bylo to schváleno. Takže přecházíme na alternativu N, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 111 a 9 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 112. kde pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Alternativní kompromis O, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 113, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šestka, kde pro, proti, zdržel zamítnuto. Kult 10, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Imko 7, kdo je pro, proti, uvěříme si Imko 7. Bylo to schváleno. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Alternativa P, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže jsme u kompromisu 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Alternativa Q, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme si to. Vím, že je to unavné, ale vaše paže jsou důležité. Bylo to schváleno. Sto čtyřicet. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 141 a kult 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 143 bude pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 144, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 145, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 146 až 15, kde pro, proti, takže tady si to ověříme. A bylo to schváleno. 148 a IMKO 10, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 149, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 152, kde pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Blokové hlasování, další blok 153 a ITRE 17, kde pro, proti, zdržel se, schváleno 154, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 155, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Alternat, takže si to ještě ověříme. 155 ověřujeme. A bylo to zamítnuto. Je mi to líto. A jsme u alternativy R. Kdo je pro? Kdo je proti? Můžeme to také ověřit. schváleno. 166 až pokud 15 jde pro, proti, držel se, schváleno. Alternativní kompromis S, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 175, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sto sedmdesát sedm, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 178, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 24, kdo je pro, kdo je proti, držel se, zamítnuto. Alternativa T, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 189 a 190 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu zprávy. Zahaju hlasování. A bylo to schváleno. Takže blahopřejeme panu Velkenovi a není Hlasujeme o rozhodnutí vstoupit v jednání. A ještě jednou elektronicky. Zahajuji hlasování. A to také bylo schváleno. Takže můžeme poblahopřát panu Velkenovi. the four, the four, one, one yes. after the other. Now we continue our... Takže pokračujeme v hlasování. Pokračujeme v hlasování. O zprávě Džambasky rozhodnutí rady, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují. Poprosím vás o klid. Děkuji. Zpráva Angel Džambasky, rozhodnutí rady, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijali přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Hákské umluvě. Kdo je pro? Takže elektronicky hned. Takže ještě jednou. Končím hlasování. Schváleno. Devatenáctka. Taky elektronicky. Ano, schváleno. Bod 20. Taky elektronicky. Schváleno. 21 elektronicky. Schváleno. A nyní jsme u mé zprávy o nařízení o vzájemném uznávání příkazu k zajištění a konfiskaci majetku. Začneme pozměňovacím návrhem 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Sváleno. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 43 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 44 pro proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto.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 62 pro, proti, zdržel se, přijato. 63 pro, proti, zdržel se, přijato. 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65 a 66 pro, proti, zdržel se, přijato, eh, zamítnuto. 66 pro, proti, zdržel se, Přijato. 10 pro, proti, šedesát osm pro, proti, zdržel se, přijato, přijato, šedesát devět pro, proti, zdržel se, přijato. 11 pro, proti, zdrželo se přijato, 70 pro, proti, zdrželo se přijato, 12 pro, proti, zdrželo se přijato, 13 pro, proti, zdrželo se přijato, 14 pro, proti, zdrželo se přijato, 15 pro, zdr, proti, zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti, ověříme u 16. Ještě jednou. Končím hlasování. Přijato. 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se. Ověříme si i zde. Ještě jednou. Přijato. Fungují vám všem hlasovací zařízení? Zdá se, že jedna osoba elektronicky nehlasuje. jsme u devatenáctky pro, proti, zdržel se zamítnuto, 20 pro, proti, zdržel se přijato, 21 pro, pro, proti, zdržel se přijato, 22 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 23 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 1 a 24 pro, proti zdržel se přijato, 25 pro, proti zdržel se přijato, 26 pro, proti zdržel se přijato, 27 pro, proti zdržel se přijato, zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se přijato, čtyři pro, proti, zdržel se přijato, 33 pro, proti, zdržel se přijato, 34 pro, proti, zdržel se přijato, 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdržel se přijato, 7 pro, 6, promiňte, pro, proti, zdržel se přijato, 7 pro, proti, zdržel se přijato, 36 pro, proti, zdržel se přijato, 37 přijato 38 pro, proti, při, zdrželo se zamítnuto 39 pro, proti, zdrželo se přijato 40 zamítnuto a konečně elektronicky k celé zprávě. A ještě jednou. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji sám sobě. A poslední hlasování elektronické ke zprávě pana Maštálky. Začí otvírám hlasování.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 Vážení kolegové, budeme pokračovat. Teď jsme u bodu programu 24, návrh stanoviska k návrhu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Dávám slovo paní Peržeron, která je zpravodajkou k tomuto stanovisku. Mm-hmm, mm-hmm. Mrs. Kaufman, maybe? Pani Kaufman. Madame Bergeron. Tak paní Bergeron, prosím, máte slovo. Já se, už jsem vám dal slovo před minutou. Omlouvám se, pane předsedo jsem prostě nenapravitelná. děkuji za slovo, vážení kolegové. Evropská komise se domnívá, že tento návrh směrnice odpovídá nutnosti e, širšího přístupu v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a se zohledněním samozřejmě vývoje společnosti v průběhu posledních let. Tento návrh má vlastně bojovat pro řešit nedostatečné zastoupení žen na trhu práce a podporovat jejich kariérní postup prostřednictvím lepších podmínek pro to, aby mohly sladit své pracovní a rodinné povinnosti. Za tímto účelem navrhuje stanov minimální kritéria pro zajištění nezbytné rovnosti mezi ženami a muži, pokud příležitosti na trhu práce a zacházení na pracovišti. V Evropské unii Osoby se smlouvou na částečný pracovní úvazek jsou převážně ženy 32% proti 8% mužů. A to proto, že obtížně slaďují svůj pracovní a soukromý život. Samozřejmě v mnoha případech se to projevuje významnými rozdíly v odměňování a v důchodech mezi muži a ženami. Současný právní rámec na úrovni EU a členských států poskytuje omezenou úpravu pro to, aby muži sdílali pečovatelské povinnosti se ženami rovným dílem. A je skutečně naléhavé nutně tyto nedostatky napravit zpravodajka plně sdílí specifické cíle návrhu směrnice, které směřují zejména ke zlepšení přístupu k opatřením eh, umožňujícím sladit pracovní a soukromý život a ke zvýšení využívání pracovního volna z rodinných důvodů a pružného uspořádání pracovní doby ze strany mužů. Zde otázka odměňování a rodičovské dovolené je skutečně zásadní, aby si tuto dovolenou rovnocenně vybírali muži a ženy. Zatím tomu tak zdaleka není z důvodu směšných částek, které se na odměňování při rodičovské dovolené poskytují. A když je to špatně placené, tak to není příliš atraktivní. Takže návrh komise má sladit úroveň obměňování s výší nemocenské a dosáhnout pokroku. Já jsem předložila různé pozměňovací návrhy k tomuto bodu, jejichž logika by měla jít dále než komise při uplatňování rodičovské dovolené a rovnosti mezi muži a ženami při vybírání této dovolené. Tyto pozměňovací návrhy byly předlo... jejich hlavní cíl je ochrana dětí, nejvyšší zájmy dítěte nebo dětí, když je jich více, protože je nepochybné, že nejlepší zájmy dítěte musí být chráněny a e, ošetřovány oběma rodiči vyváženě. Proto se domnívám, že je nezbytné, aby muži a ženy se měli možnost rovnoceně sdílet povinnost živitele rodiny. To je možné, pokud budou odstraněny nerovnosti mezi muži a ženami v placeném či neplaceném zaměstnání a bude se prosazovat vyvážené rozdělení odpovědnosti a péče o děti a rodinné příslušníky, kteří potřebují podporu. Nelze však opomíjet potřeby a omezení zaměstnavatelů, zejména pokud jde o velmi malý podnik se dvěma nebo třemi zaměstnanci. Rodičovská dovolená může totiž pro takový podnik znamenat skutečné ohrožení proto bych chtěla v tomto ohledu lépe zajistit ochranu zaměstnavatelů, ale také zabránit zneužívání, pokud jde o nepřítomnost na pracovišti z naléhavých rodinných důvodů. V tomto ohledu je zásadní předkládat příslušné doklady a je nezbytné podřídit právo na rodičovskou dovolenou odpracované době práce nebo trvání pracovního poměru, aby to nepřekročilo 9 měsíců. Dovolena musí být také zajišťovat, aby zaměstnavatel chránil před jakýmkoliv zneužitím. Je také zásadní umožnit pracovníkům, kteří se chtějí starat o blízkého člověka, aby dosáhli lepší rovnováhy svého soukromého a pracovního života a zejména zabránit tomu, aby definitivně opustili trh práce. Chtěla bych upřesnit, že situace osam, samělých rodičů není příliš zohledněna. Doba rodičovské dovolené, já se domnívám, že doba rodičovské dovolené by měla být zdvojnásobena v těchto situacích tak, a to též by mělo platit pro rodiče, kteří se starají o postižené dítě nebo vážně nemocné nebo při eh, více násobné, vícečetné adopci. Děkuji. Uh, would any member? Děkuji. Chce k tomu nějaký člen ještě něco dodat? Paní Teraspy? Sí, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Takže já bych ráda podpořila návrh, který předložila naše kolegyně Bergeron. Skutečně je to směrnice, která jejímž cílem by mělo být právě zlepšit opatření pro lepší sladění pracovního a soukromého života, aby se to také přizpůsobilo současné moderní době. Aby byla přijata také opatření umožňující také mužům přijímat větší odpovědnost a zejména jde o to, aby se eh, zaplnili, respektive odstranili rozdíly v odměňování mezi muži a ženami, ta, tak, aby muži také měli e, větší možnost pobírat rodičovskou dovolenou. Potom tam jde o e, uznávání e, osob, které se starají o rodinné příslušníky. Je pravda, že zejména bod úvodní ustanovení 4 pokud jde o práva postižených lidí, tak toto je zohledněno, což je dobrá zpráva. Také pokud jde o předkládání důkazů, ta změna, tak jak je navržena, to znamená, že kdy, když někdo požaduje dovolenou, která by mohla ohrožit zaměstnavatele, tak je potřeba tyto důkazy předložit Potom je zde také uplatňován princip subsidiarity a je potřeba dbát na to, aby ty sankce byly uměrné a e, také proveditelné. Já tak jsem také členkou výboru pro zaměstnanost, takže opravdu bychom byli rádi, kdyby se posílilo uplatňování e, tohoto textu, tak aby se lépe zajistily zásady rovnosti mezi muži a ženami pokud jde o sladění pracovního a soukromého života na základě rovnosti. Děkuji. Grazie, presidente. Vorrei... Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád eh, vyjádřil mou podporu a poděkování za práci naší kolegyně Joel Bergeron a přispěli jsme k některým pozměňovacím návrhům. Myslím si, že ona sama se s nimi eh, stotožnila, tak aby náš návrh šel ještě dále než návrh Evropské komise. Jak již říkala kolegyně, eh, je důležité eh, lépe podpořit boj proti všem formám diskriminace, mm, zajistit rovnost, také posílit roli mužů v rodinném životě a také zase posílit boj proti vyloučení, proti chudobě a zejména tedy proti po vyloučení žen ze sociálního života, které jsou někdy penalizovány tím, že se starají o děti a rodiny. Very much. Děkuji velice. Chce k tomu komise vystoupit? Ještě pan Lebreton. Děkuji, pane předsedo. Je to samozřejmě zajímavý text, protože umožňuje učinit krok ku předu v oblasti rovnosti mezi mužů a ženami a umožnit mužům, aby si mohli snadněji vybírat rodičovskou dovolenou, dejme tomu i kratší, buď tedy kratší dovolenou při narození dítěte nebo delší rodičovskou dovolenou. Je to způsob přizpůsobování se vývoji společnosti, jde to určitě správným směrem. Potom bych rád vám také řekl, že není to nespochybnění toho textu, že nesmíme zapomenout na kontext, kde se snažíme rozvíjet ta sociální práva. Podle mého názoru Evropská unie se snaží jaksi vykupovat v oblasti sociálních práv, ale nezapomínejme, že rozvíjí také ultraliberální ekonomickou politiku, která šíří chudobu. A to bych rád připomněl, protože ono je snadné takto si dávat zásluhy, ale je potřeba také říci ty negativní věci a připomenout si, jaká je skutečnost. Thank you very much. Děkuji. Ještě někdo by chtěl vystoupit? Ne, možná komise? Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Bergeron za všechny pozitivní připomínky. Já jsem z ředitelství pro zaměstnanost a O této záležitosti eh, debatujeme s ředitelstvím pro spravedlnost, eh, které tu dnes nemá zástupce. Já nebudu eh, komentovat pozměňovací návrhy jednotlivě, zaměřím se pouze na to hlavní, ale nejprve chci říci, že hlavním cílem této iniciativy je řešit nedostatečné zastoupení žen na trhu práce. Paní Bergeron přesně eh, uvedla, jaké překážky tomu brání a já bych chtěla také tedy klást důraz na úlohu mužů, kteří by měli být daleko proaktivnější, pokud jde o pečovatelské povinnosti a v tom bychom je měli podpořit, povzbudit, tak, aby byli více aktivní. Rodičovská dovolená je takovým základním stavebním kamenem těchto iniciativ a je to právo, které již vlastně existuje. Ale jak jsme viděli tedy v té nejnovější verzi směrnice o rodičovské dovolené, není tam žádná pobídka pro muže, aby skutečně aktivně o tuto dovolenou žádali a aktivně prosazovali práva tak, aby tedy došlo k rovnoměrnějšímu sdílení povinností mezi muži a ženami. Já myslím, že musíme vzít v úvahu všechny parametry rodičovské dovolené, eh, včetně náhrady mzdy a podobně. V některých, eh, rodičovských, v některých členských státech je rodičovská dovolená neplacená a nepřenosná v jiných naopak tedy muži mohou svoji část neplacené rodičovské dovolené převést na ženy. Vidíme tedy různé přístupy a právě ta nepřenositelnost je vlastně takovou snahou zabránit tomu, aby ženy chyběly příliš dlouho na trhu práce. Chceme, aby tedy menší část této dovolené byla. A pokud bude nepřenositelná a žena bude mít víc dětí, znamená to, že bude chybět na trhu práce déle, to povede k nevyváženému postavení, nižší mzdě a tak dále. Proto tedy chceme omezit tu přenositelnost na úrovni čtyř měsíců, tedy řádné nemocenské a vidím, že ve vašem návrhu, ve vašem pozměňovacím návrhu žádáte kompenzaci ve výši 50 nemocenské, což je ovšem vlastně příliš nízký požadavek, vzhledem k tomu, že eh, konkrétní režimy se v členských státech výrazně liší. Jestliže by to bylo tedy 50 z nemocenské, 50 mzdy, nebo 50% z tak bychom mohli dospět k číslům, která jsou příliš nízká. Také se chci vyjádřit k dalšímu bodu. Rodiče samoživitelé. Tady jde o to, aby ženy nechyběly na trhu práce příliš dlouho a vzhledem k tomu, že tedy nejčastěji bývají eh, samoživitelkami ženy, pokud bychom zdvojnásobili dobu rodičovské dovolené, vedlo by to k tomu, že ženy by ještě déle byly mimo trh práce. A my vždycky říkáme, že tato směrnice nastavuje minimální požadavky a že členské státy samozřejmě mohou přijít s striktnějšími požadavky. Pokud jde o návrh delší rodičovské dovolené pro jednoho rodiče, jde to vlastně proti duchu našeho záměru zabránit tomu, aby ženy byly nadlouho vyčleněny eh, z fungování na trhu práce. To je z mé strany vše a já zatím děkuji. Chce zpravodajka něco říci? Tři slova. Chtěla bych říct panu Gasparovi, že jsme úplně na stejné filozofické vlně. Neměli bychom jít zase příliš daleko, abychom narušovali smysl toho dokumentu, ale filozoficky jsme na, stejný, na stejné vlnové délce. Myslím si, že rodičovská dovolená pro muže, to je otázka spíše filozofie. Je potřeba vysvětlit mužům, že jsou také důležití pro výchovu dítěte a péči o dítě a neměli bychom považovat tuto rodičovskou nebo otcovskou dovolenou nabídnou jako mm, možnost převést více práv a povinností na ženy. Proto je potřeba mít spravedlivé odměňování, protože rodičovská dovolená může ohrozit finance domácnosti. Domnívám se, že jsme dostatečně nezdůraznili a litují toho, že jsme to neudělali. Případ žen, které pracují a které se starají o nemocného hm, bližního. Já jsem sama eh, se starala o manžela, který 27 let chodil na dialýzu, byla jsem šéfkou podniku, takže jsem si mohla řídit sama svůj čas, tak mi to nepůsobilo tolik problému, ale kdybych byla zaměstnankyně, chodila spát ve dvě ráno a musela potom ráno jít do práce, práce, tak by to bylo nesmírně těžké, takže toto je potřeba opravdu zohlednit. Hovořím o manželovi, ale je potřeba zohledňovat také postižené nemocné děti a tak dále. Jinak o té pokud jde o tu podstatu, tak vám děkuji za všechny pozměňovací návrhy, protože z filozofického hlediska je to přesně i to, kam směřuji já do 23. listopadu je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a příště tedy budeme pokračovat v diskusi. Děkuji. So, uh, may I remind you that the deadline for amendment... Děkuji. Uh, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 24. listopadu v poledne. So 24 of... Takže 24. listopadu v poledne. A pokračujeme k bodu 25. Návrh stanoviska k absolutoriu za rok 2016. Pokud je o Evropský pokud jde o prostředky z evropského rozpočtu pro Evropský soudní dvůr, tady jsem kolegové já, zpravodaj, takže mi dovolte upozornit na bod 2 návrhu stanoviska, který zdůrazňuje, že jde o čistě administrativní rozpočet zhruba 75 eh, prostředků z tohoto rozpočtu jde na personální výdaje. Bod 3 potřebuje ještě doprecizovat. Tam návrh zprávy zdůrazňuje, že v roce 2016 Evropský účetní dvůr nevydal eh, žádné žádný výrok k fungování Evropského soudního dvora. Víte, že nedávno Evropský účetní dvůr přišel se stanoviskem k fungování Evropského soudního dvora, ale to bylo za rok 2017, zatímco moje stanovisko je k roku 2016. Takže to je třeba doprecizovat A v bodě sedm zprávy tedy vítám skutečnost, že se eh, Evropský soudní dvůr snaží řešit problematiku rovnoměrného zastoupení obou pohlaví. To je ještě z mojí strany a nyní paní Delva. Děkuji, děkuji pane předsedo. Chci vám eh, poděkovat za tento návrh zprávy. A domnívám se, že vzhledem k tomu, že zítra se setkáme se soudci soudního dvora, budeme mít možnost si vyměnit názory. Chtěla bych jenom upozornit na bod 7, kde jste velmi pozitivní vůči snahám pro rovnováhu postavení mužů a žen, protože sedm žen u soudu, deset žen u tribunálu jsme velmi daleko parity, rovnosti a nemůžeme hovořit o snaze soudu, ale jsou to členské státy, které navrhují uchazeče a uchazečky. A proto navrhnu pozměňovací návrh v tomto smyslu. Děkuji. Uh, does the commission wish to speak? Chce komise k tomu něco říci? Není tomu tak? Tak vám připomenu, že termín pro pozměňovací návrhy je 4. prosince v pravé poledne. A tím se dostaneme k bodu 36. Zpráva o misi do Silicon Valley z důvodu mimo no, kontrolu jsem se nemohl podílet na této misi, proto dám slovo paní Geringen, která vedla delegaci jako první místo předsedkyně výboru. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem stručně informovat o naší návštěvě, která proběhla od 30. října do 2. listopadu. Členové našeho výboru pro právní záležitosti navštívili San Francisco. Konkrétně jsme se sešli s řadou partnerů a společností firm, které působí v Silicon Valley. byla to nesmírně zajímavá návštěva. Chci připomenout, kdo se na ní podílel za EPP, pan Fos a pan Zvěvka, za SAD paní Kaufmann a já, za EKR pan Garin paní Reda za Zelené, paní Bergeron za EFDD a pan Eller, vedoucí delegace pro spolupráci se Spojenými státy, také byl s námi. Proběhlo 13 různých setkání, ten program byl velmi nabitý a intenzivní intenzivní, ale také velmi zajímavý. A hodně inspirace jsme načerpali během dvou dnů a půl zajímavých eh, setkání a nových námětů. A členové delegace doplní určitě několik slov na toto téma. 30. října jsme již po příjezdu se sešli s podnikem Sky Venture, Následující den jsme se setkali s 21st Century Fox, Universal Music, Skillet. Také jsme navštívili zástupce Facebooku, Electronic Fund Fanuši Google, Apple. Byli jsme na Stanfordské univerzitě, kde jsme se sešli se zástupci Pixaru, Walt Disney Company a Cisco Systems. Byli jsme v patentovém úřadu Spojených států v jejich kanceláři v San Jose a také jsme se sešli se zástupci pro agregaci startupu a zástupce jednoho, jednoho startupu nám vylíčil své zkušenosti. Zejména pokud jde o vytváření jednotného digitálního trhu. Hovořili jsme o porušování autorského práva, o duševním vlastnictví, tedy o všech otázkách, které nás zajímají a tím jsme se zabývali na každém z našich setkání. Dovolím se vás poprosit o pozornost. Tři kolegové, kteří se baví vzadu, by mohli jít se bavit na chodbu. Děkuji. Děkuji vám. Měli jsme možnost eh, si porovnat naše postoje ve věci porušování práv duševního vlastnictví na internetu. A také jsme mohli konstatovat, jak fungují, nebo budou fungovat v budoucnosti některé druhy a novinek souvisejících s umělou inteligencí a s autonomní dopravou a autonomními vozidly. Také vždy z hlediska duševního vlastnictví a dodržování práv duševního vlastnictví. A jedna věc se mi zdála skutečně velmi zajímavá z nadace Electronic Frontier. Setkali jsme se s, se zajímavými jevy, bylo to na svátek Halloween a někteří zaměstnanci už byli v přestrojení, aby mohli oslavit Halloween po našem setkání. Ale já jsem vás chtěla seznámit s následujícím. My jsme požádali, aby Zda je možné zajistit, aby na internetu nedošlo k přestupkům na internetu? A odpověď byla velmi jednoduchá. Bylo mi řečeno, že internet by se měl proměnit na kabelovou televizi, kde nejsou žádné problémy s eh, autorským právem. A pokud má internet zůstat volným, svobodným prostorem, založeným na výměně, kde není možné se všemi tvůrci pracovat stejně, tak je třeba se smířit s tím, že internet bude obrovskou kopírkou, kde se neustále něco kopíruje na vyžádání a je to snad přirozený proces, že občas dojde k porušení autorského práva. A autoři ne vždy jsou proti tomu, ale vždy chtějí tedy získat příslušné hodnocení. Dochází k takzvané monetizaci. Vše povoleno, pokud se za to zaplatí. A to je moje zkušenost a věřím, že kolegové, kteří se účastní cesty, se k tomu vyjádří. Přeje si, přeje si někdo promluvit pan Foss. Děkuji. Děkuji také za to schrnutí našeho pobytu tam. Nejprve bych chtěl poděkovat ještě velmi sekretariátu, protože sekretariát to všechno skvěle připravil a provedl a jsem za to velmi vděčný. A obzvláště možná bych chtěl ještě poukázat na to, že když by to příště ještě se mělo organizovat, tak možná bychom měli strávit více času na Stanfordské univerzitě. Těch pár hodin, kterých jsme tam strávili, bylo velmi krátkých, protože to byly velmi zajímavé rozhovory, čili bylo by velmi hezké, kdyby to mohlo být déle. Ten program byl skutečně intenzivní. Pokud se týká obsahových záležitostí, tak je to samozřejmě tak, jak zde už zaznělo, i ze strany nevládních organizací, které se účastnily. Samozřejmě takovýmto naladěním bychom nemohli jít dále, pokud mm, musí se stejně tak jako narušení vlastnictví, to všechno, co se děje na internetu, tak se myslím, že i útoky na osoby bychom měli eh, zohlednit to, co my chceme zhodnocovat a ochraňovat, věci, které jsou pro nás velmi důležité, když se mluví v souvislosti s internetem, tak to se musí zohledňovat, abychom se nedostali na šikmou plochu. Zásadně to bylo velmi zajímavé. I ty navštívit ty podniky, které působí v této oblasti, které mají co dočinění s platformami, nebo na druhé straně, že ty platformy se stále více snaží ten, zintenzivnit tento řízení práv. Já si myslím, že všechno se ještě musí lépe skloubit. Ty obsahové body byly tedy velmi dobře zařízené, co se týká těch termínů. Byly to dobré termíny a ještě jednou bych chtěl tedy poděkovat za skvělou organizaci. Já vás Eh, podporuji zejména v tom, že bychom tam měli opět jet. Paní Kaufmann. Eh, ano, ráda. Zejména tedy s platným pasem našeho předsedy. To bylo všechno perfektní, ne? Já bych chtěla také ještě jednou velmi srdečně poděkovat sekretariátu. Kolega Gauš to vlastně řekl. Byl to skutečně nesmírně intenzivní a náročný program a z obsahového hlediska si myslím, že byl nesmírně zajímavý ohledně těch důležitých aspektů, které pro nás jsou důležité, tak jsme e, se poučili, podívali jsme se z toho, na to z jiného hlediska. Co se týká internetu, tak se domnívám, že i na internetu, stejně tak jako ve skutečném světě musíme dodržovat práva a jenom otázka zní, jak toho dosáhneme. O tom musíme ještě dále popřemýšlet, myslím si, jinak eh, se hovořilo o celé řadě otázek, o kterých já jsem si třeba řekla, aha, to je zajímavé, o tom musíme ještě popřemýšlet, takže vlastně jsem sama sobě položila ještě více otázek. Uh, a myslím si, že by bylo velmi dobré, ono se nedá při jednom setkání všechno popsat, ale bylo by dobré, kdyby sekretariát možná mohl schrnout písemně ty nejdůležitější a nejzajímavější body, které jsme tam zažili. Já vím, že sekretariát má hodně práce, ale myslím si, že by nám to trošku pomohlo i v, noši, v naší práci, kdybychom si toto schrnutí mohli ještě dodatečně přečíst. No, sekretariát vypracuje zprávu z průběhu této mise. Pan Zvivka? Děkuji pane, děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k poděkování našim kolegům ze sekretariátu, kteří skutečně skvěle připravili tuto návštěvu. Zcela souhlasím také s názory, který, který, které zde již prezentovali mý kolegové. A ještě bych chtěl doplnit několik osobních úvah. Rozdílný přístup v oblasti autorského práva ve Spojených státech a v Evropě je dosud velmi viditelný a značný. Ty roz, ta hlediska jsou zcela rozdílná, což však neznamená, že bychom také neměli body, kde se shodujeme. Mám na mysli například na setkání v sídle Facebooku, kde jsme dlouho diskutovali o otázkách odpovědnosti za eh, prezentované obsahy, včetně eh, kontextu toho správce Facebooku. To znamená, tak, jak, jak probíhá to školení nebo jak jsou poučeni o tom, že některé obsahy jsou nezákonné nebo přesah, překračují určité normy. To jsou postupy, které existují a stále se mění a vyvíjejí, aby se stále lépe dodržovaly tyto hodnoty a tato práva. práva, která někdy samozřejmě mohou být překračována. Také stanovisko nevládních organizací bylo nesmírně zajímavé a těch podniků, kteří, které fungují v tomto virtuálním světě. Samozřejmě vyvstávají zde určité právní otázky. Právníci mají své vlastní stanovisko. Oni zastupují rozdílné zájmy, zájmy eh, výrob producentů, spotřebitelů, zájmy poskytovatelů služeb, zájmy novinářů také a ve velmi rozdílných a různorodých oblastech. Samozřejmě můžeme nesouhlasit, některé věci se nám nemusí líbit, to je jedna věc, ale musíme stále mít na zřeteli provádění a hledání těch řešení ve Spojených státech, zda by to bylo příznivé pro evropský trh, anebo zda bychom měli obhajovat naše zkušenosti a naše evropské hodnoty. Po případě stimulovat Američany k tomu, aby oni eh, přijali naše stanoviska v určitých věcech. Ať je tomu jakkoliv, tak si myslím, že takovéto návštěvy by se měly konat často. Rozšiřuje to naše obzory, nutí nás to eh, měnit také, vyvíjet naše stanoviska. Myslím si, že výbor Jury, eh, že se mu podařilo nakonec přesvědčit orgány parlamentu o významno, významu tady tohoto a ochrana autorských práv, to je věc, která nám velmi leží na srdci a myslím si, že bychom v budoucnu měli znovu eh, zorganizovat takovéto návštěvy ohledně této problematiky. Děkuji. Chtěla ještě dodat, už teraz... Já bych chtěla ještě dodat, mm, jakožto členka delegace, co mně se zdálo naprosto pozoruhodné. Když jsme když pozorujeme auta bez řidiče s autonomním řízením, tak zde vyvstává otázka, jak, co se stane, jak se to bude řešit v případě kolize, v případě nehody, kdo bude nést odpovědnost. Dnes tato vozidla ještě nejsou skutečně um, bez pil, bez řidiče tedy ještě. Je tam někdo, či osoba, i když prostě neřídí. Američané vůbec neuvažují o tom, že by se vytvořilo nějaké nové právo, které by vlastně souviselo s umělou inteligencí. Oni v podstatě řekli, počkejme na první nehodu a uvidíme. A na základě tohoto precedentu vlastně budeme to řešit a pokračovat. A to bude určitý začátek judikatury, která se bude uplatňovat. My se domníváme zejména Mady Delvo, že odpovědnost by měla, měl nést buď výrobce, automobilka tedy, anebo podni- firma, která instalovala ten pro software, anebo případně ale američané říkají, že je to možná ten operátor, eh, inter, internet v podstatě, protože který eh, může být také spochybněn jakožto zajišťující to připojení. A na závěr byli jsme skutečně ohromeni všemi těmi futuristickými nápady a myšlenkami, tak jsme ale si všimli, že v některých případech náš v telefon nefungovala síť a nebylo možno se připojit na internet. Yes. Ano. A to mi připomíná naši misi do Lucemburka, kdy jsme navštívili překladatele. Překladatelé nám představili svoji práci, ale nebylo to tlumočeno kvůli nákladům. Bod 27. Výměna názorů k usnesení Evropského parlamentu na téma e, robotika. Dávám slovo paní Delvo. Máme na to bohužel jen 12 minut. Uvidíme, co za tu dobu zvládneme. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručná. Předpokládám, že ten bod byl zařazen na program tak, abychom e, se podívali na to, jak se vyvíjí situace po hlasování na plenárce v únoru. Jsme dostali odpověď komise na konci května Předpokládám, že všichni si nepřečetli tak pozorně. Komise byla velmi zdvořila, říkala, že naše zpráva je zajímavá, že jsme popsali zajímavé otázky a že v podstatě souhlasí s většinou našich obav, ale neoznámila nějaká konkrétní opatření, protože se těmi věcmi zabývá probíhají konzultace a potom samozřejmě je to také složité téma. Technologie se vyvíjí velice rychle a je zde také určitá obava, že bych, abychom nepřijali nějaká rozhodnutí, která legislativní, která by mohla brzdit vý, rozvoj a inovace. Já bych chtěla zdůraznit několik bodů. Především si stále myslím, že by bylo důležité, abychom dostali návrh o odpovědnosti při škodách způsobených třetím osobám. Mám na mysli zejména ta vozidla bez řidiče, protože ještě sice nejsme na úrovni 5, ale nicméně té vozy s autonomním řízením se testují a to, co mě nejvíce znepokojuje, je, že v jednotlivých členských státech se pracuje na zákonech a právě náš argument je takový, že jedn pro jednou v Evropské unii bychom mohli stanovit principy, které by se potom uplatňovaly v jednotlivých členských státech. A tedy, pokud teď členské státy pracují na zákonech, tak si myslím, že je přišel čas, abychom definovali společné principy pro Evropskou unii, abychom potom nemuseli zase přijímat harmonizační zákony. Myslím si, že komise je zde zastoupena, tak možná dostaneme i dnes několik odpovědí, protože komise provedla dopadové studie, konzultace, zejména ohledně směrnice o odpovědnosti, abychom se podívali na to, zda je potřeba ji přizpůsobit. Já nemám žádné předsudky, já mohu v podstatě žít s jakýmkoliv rozhodnutím, pokud bude odpovídající. Co se týká etických otázek a standardů, tak bychom v Evropě mohli být v popředí, mohli bychom být průkopníky, stejně tak jako pro průmysl, abychom také definovali určité principy. Bylo by dobré mít určitou evropskou základnu tady pro tyto otázky. Já jsem si s velkým zájmem přečetla, že prezident Macron navrhl agenturu pro inovace, protože umělá inteligence je skutečná inovace, takže toto by se mohlo skombinovat. Také máme v Evropském parlamentu jsme provedli veřejnou konzultaci ohledně robotů, byla zde krátká prezentace, ale myslím si, že ta konečná zpráva nikdy nebyla jaksi předložena. A IPRS zahájila studii o vozech s autonomním řízením, ale nemám teď žádné nové zprávy. Ano, veřejné konzultace, o vozech bez řidiče s autonomním řízením, ale možná bychom mohli jaksi jim to připomenout, abychom se dozvěděli, jak se vyvíjejí ty iniciativy a jak pokračují ty úvahy, abychom si mohli udělat schrnutí. A možná ještě poslední bod. Zjistila jsem s určitým uspokojením, že poslední Evropská rada ve svých závěrech, do svých závěrů zapracovala krátkou pasáž o umělé inteligenci, a že členské státy očekávají, mm, nevím přesně, nějaké konzultace, zveřejnění nebo sdělení komise o tomto tématu, takže by bylo určitě zajímavé, kdybychom potom se dozvěděli, co se tedy chystá. Takže já nebudu hovořit příliš dlouho, abych jaksi si nemonopolizovala diskusy, Pan Anderson. I can speak after the commission. Já můžu vystoupit až po komisi. Komise tedy chce pohovořit. Dobré eh, dopoledne, dámy a pánové, já jsem z ředitelství Konec, jsem vedoucím oddělení pro robotiku a umělou inteligenci. Chci jenom zareagovat na několik bodů. Za prvé, my se tímto tématem zabýváme už velmi dlouho. Jde o velmi důležité téma a my, myslí, my jsme toto usnesení považovali za velice důležité, protože nám nabídlo argumentaci a podporu a také nás přesvědčilo o tom, že kráčíme správným směrem. Plně souhlasím s tím, že je v našem zájmu přijít s evropským přístupem k této věci, protože jednotlivé členské státy to sami nezvládnou, bohužel. Není to jen otázka právní, není to, nejde jen o fragmentaci z pohledu právního, ale je to také otázka nezbytné, tedy nabití vlastně nezbytné kvalifikace pro to, abychom se mohli prosadit v této oblasti. To je důležité. Samozřejmě členské státy mohou přijít s vlastní legislativou, například pokud jde o autonomní vozidla. S tím tedy nic dělat nemůžeme, ale na půdě komise se snažíme pracovat komplexně a řešit nejenom problematiku technickou, ale také etickou, právní dopady, sociální dopady užití této technologie. A také jsme tedy v úzkém kontaktu s občanskou společností. Příští týden se rozběhne Evropský týden robotiky a celá řada velkých firm nám dala k dispozici ukázky technologií budou tak, bude také možné navštívit konkrétní pracoviště a podobně. Také jsme v rámci příštího pracovního programu Horizon 2020 navrhli a postupy, které tuto technologii více zpřístupní pro evropské občany, tak aby její užití bylo demokratičtější, mám-li to tak říct. Potřebujeme se udržet na špičce tohoto hnutí, protože chceme, aby tento vývoj pokračoval v souladu s našimi principy a hodnotami. Pokud to neprosadíme, ostatní si prosadí hodnoty, se kterými nemusíme souhlasit. Máme v přípravě několik dokumentů, hodláme zareagovat na závěry rady Tady bychom zareagovali v každém případě, ať už by nás k tomu rada vyzvala nebo ne. Dá se tedy eh, čekat, že zareagujeme a vydáme eh, dokument k Evrop- o evropském přístupu k umělé inteligenci. Na tom jsme pracovali již vlastně předtím, než byly zveřejněny závěry. A ještě jeden bod. Existuje také celá řada mezinárodních iniciativ v tomto ohledu a také tedy ten průběh diskuzí závisí na tom, zdali zvolíme evropský přístup nebo dokonce i ještě globálnější přístup. To není jednoduché rozhodnout, ale my se tím zabýváme, protože je to nedílná součást naší práce. To je asi vše z mojí strany pro tuto chvíli a dám slovo ještě kolegům, aby také mohli komentovat. Omlouvám se, ale máme jen velmi málo času, takže žádám o stručnost. Jedna věta. Paní Delvo se ptala na směrnici, kterou, která je v naší kesci. Hodnocení a užitečnosti tohoto legislativního textu stále běží, probíhají konzultace se zainteresovanými aktéry a, a Zabýváme se také možností, že bychom to řešili pomocí novelizace o směrnice o mechanických zařízeních. Tady je třeba tedy přesně vymezit míru právní odpovědnosti, na tom právě pracujeme a dá se čekat, že první návrhy předložíme začátkem roku 2018 a nejprve tedy k této věci, poté se budeme zabývat umělou inteligencí. Chtěla jsem jenom říci, že já jsem eh, zástupce ředitelství pro spravedlnost, eh, oddělení pro smluvní práva. Nás tady především eh, zajímá etická stránka věci a problematika právní zodpovědnosti z pohledu Evropské umluvy o základních lidských právech. Za prvé musím říci, že my už nějakou dobu pracujeme na principu zodpovědnosti, to už jsme tady vlastně zveřejnili také v našem komuniké v této věci ještě předtím, než byla zveřejněna usnesení Evropského parlamentu. Proběhly k tomu dvě kola veřejných konzultací a také během léta jsme vedli dialog se všemi zainteresovanými stranami, pořádali jsme také seminář na téma právní zodpovědnosti. Je to tedy téma, kterým se opravdu aktivně zabýváme a řešíme ho ze všech možných úhlů pohledu. Chceme to zpracovat co nejlépe právě protože jde o velmi složitý problém. Zareagujeme tedy na to, co k tomu řekl Evropský parlament, co po nám chtěla Evropská rada. Ovšem vyžádá se to poměrně rozsáhlou analytickou přípravu a je velice důležité, abychom prapo inovaci propagovali, nikoli tedy se snažili dusit, zároveň však kladli důraz na zachování všech našich základních principů, jako jsou základní lidská práva, fungování trhu, a tak dále. To je tedy všechno třeba důkladně zvážit, proto se ta věc tak trochu vleče, ale my tedy také velice pozorňujeme, sledujeme práci Evropského parlamentu v této věci a průběh konzultací, které jste zahájili vy a jsme připraveni vše tedy opravdu důkladně analyzovat. Děkuji, my máme tedy ještě další čas zasedání, takže žádám pana Andersona, aby byl velmi stručný. Děkuji. Já jsem se těšil, že komise k této věci vystoupí více a pořád ještě tedy s napětím čekám na to, co komise navrhne, čili moje zvědavost nebyla úplně ukojená, ale já se přesto těším na další spolupráci. Dovolte mi tedy připojit se k paní Delvo, tam, kde pohovořila o právní zodpovědnosti a etických normách spojených s fungováním autonomních vozidel. Vy jste navrhli založení speciální agentury. Já se normálně na zakládání nových evropských agentur dívám skepticky, ale tohle by mohl být případ, kdy se opravdu vyplatí založit evropskou agenturu. Když se podívám na písemné prohlášení Evropské komise v tom smyslu, že tedy eh, uvažuje o založení eh, pracovní skupiny na vysoké úrovni, která by řešila problematiku umělé inteligence a robotiky, to je dobrý první krok, ale Eh, souvisí s tím celá řada velice zásadních eh, ekonomických a sociálních otázek, které je třeba řešit na základě toho, co vlastně je prospěšné všem. Principu tedy obecné prospěšnosti. A občas vidíme, že tedy tento přístup může být podjatý ve snaze zvýhodnit stávající ekonomické vazby a fungování. Tady však je třeba vyvíjet tlak, a to i ze strany občanské společnosti, a zajistit, že komise a její zaměstnanci mají dostatek zdrojů k tomu, aby svoji práci odváděli řádně. Děkuji, pan Fos, děkuji. Já jsem také rád, že toto téma bylo dnes projednáno. Protože tady ten technologický vývoj běží rychle kupředu a my ve snaze legislativně jej upravit a regulovat zaostáváme a proto bychom se neměli soustředit pouze tedy na to, že budeme pouze sledovat vývoj, ale měli bychom jasně stanovit základní právní principy, eh, základní regulaci a podle toho potom by se tedy měl ubírat vývoj. A já si myslím, že se možná tak trochu příliš uh, Eh, spoleháme na zažité struktury a uvažování. Možná bychom tedy měli začít uvažovat trochu jinak, protože digitalizace vlastně překračuje radice toho, na co jsme zvyklí a to možná platí i o tedy právní oblasti. Je třeba hledat jiné souvislosti, přicházet s novými nápady, myšlenkami a být připraveni překračovat zažité hranice. Ne vždycky se nám to daří u každého tématu, ale Měli bychom dbát na to, abychom tedy na úkor vývoje prosazovali nebo trvali na zažitých postupech a myšlenkách. A neměli bychom se také tedy vlastně uzavírat předem před nějakým novým směrem uvažování. Pane Breton, Děkuji, pane předsedo. Inteligentní roboti No, zaplavují náš život a jsme na Prahu velmi významné technologické revoluce, takže je skutečně nezbytně nutné, abychom se nad tím zamysleli a zejména abychom přijali určitá, zejména právní řešení. A z tohoto pohledu komise má sice dar, že hovoří dlouho, aniž by tedy uspokojila naši zvědavost, protože jsme se dnes nic moc nového nedozvěděli, takže zjevně je to tedy ještě víceméně tajemství. Naštěstí máme usnesení Evropského parlamentu z 16. února 2017, který navrhl určité věci a rád bych zdůraznil zejména dva body, protože co je důležité v těch našich návrzích je, že často směšujeme dobré návrhy, ale i ty nešťastnější návrhy. Dva příklady. První příklad imatrikulace robotů. Myslím si, že je to dobrá myšlenka imatrikulovat tyto inteligentní roboty, abychom měli jejich stopu v určitých rejstřících a evropský rejstřík protože skutečně je to evropský problém. Vezměme si příklad těch vozů s autonomním řízení. Je jasné, že brzy budou překračovat národní hranice a musíme se shodnout na tom, aby byly vysledovatelné ale to, ten návrh jde tedy dobrým směrem, ale pak se tam navrhuje, že by se měla vytvořit specifická agentura evropská a myslím si, že toto množení agentur evropských eh, není dobré, nejsem si jist, že bychom potřebovali novou agenturu pouze, aby se starala o inteligentní roboty. Nejenže tím nejsem si jist, ale jsem si jist opakem. Druhý příklad, a to je opravdu zásadní problém, to je občanská odpovědnost v oblast, eh, za škody způsobené těmi inteligentními roboty. A zde v tom usnesení parlamentu jsou dobré návrhy a špatné návrhy. Dobrá cesta to je povinné pojištění a vlastně že za škody mi měl odpovídat eh, člověk, tedy buď výrobce nebo vlast, majitel, ale vedle toho, a to je uvedeno v tom usnesení, je tam další cesta, která mě daleko více znepokojuje, že by se eh, robotu měla přidělovat právní identita, to je paragraf 59f našeho usnesení. A toto je opravdu cesta, která si myslím, že je děsivá, protože to by vlastně Eh, jak si odchýlilo odpovědnost od těch lidí, kteří v podstatě za to odpovídají. A myslím si, že to je v protikladu se všemi lidskými právy, zejména s legitimním právem obětí na to, aby skutečně ten, který je výnikem těch nehod nebo těch poškození, za to nesl odpovědnost. Time. Děkuji, máme velmi málo času. Takže snad budeme pokračovat tímto bodem někdy Příště paní Delvo má určitě právo se k tomu vyjádřit. Takže děkuji, pane předsedo, pokud navrhnete, abychom měli další rozpravu, až na to bude víc času, tak to je dobrý nápad. A také bychom se mohli dohodnout, co podnikneme jako parlament. Chtěl jsem jenom říci, že jsem nechtěla mluvit o zprávě. Ve zprávě eh, byl konsenzus a my jsme navrhli veškerá možná řešení, nejen ta nejlepší, ale shodli jsme se na tom, že člověk by měl zůstat středem zájmu. A poslední věta, já si myslím, že legislativa má vliv na technologii. A když odpo- rozhodnete, kdo odpovídá, tak eh, pokud bude řidič mít v automobilu odpovědnost, tak to ovlivní nabídku. Pokud výrobce bude mít právní odpovědnost, tak možná se bude víc zabývat bezpečností. A já bych ráda pokračoval v této debatě někdy jindy. Děkuji. Určitě. Takže uzavírám tento bod a pokračujeme jednáním za zavřenými dveřmi in camera, takže všichni, kdo nejsou oprávněni k jednání in camera, by měli opustit sál co možná nejrychleji. Děkuji.